Paolo, iniziamo, dai. Iniziamo. Tak zahájíme dnešní zasedání, prosím. Possiamo dare inizio? Můžeme, prosím, začít. Prosím, klid v sále. Colleghi, diamo inizio alla commissione. Vážení kolegové, prosím vás o pozornost. Allora, cari colleghi, benvenuti a tutti. Drazí kolegové, vítám vás. E, jako odpověď panu Tabajdyho bych navrhl, abychom odložili výměnu názorů k tématu zpracování a prodeje tabákových výrobků a pokud k tomu nemáte nic dalšího, tak schválíme program jednání takto. Ano, ano, i hned po hlasování. Tak, Eh, ještě bych chtěl říci, že eh, máme tlumočení do všech jazyků v tomto výboru. Ještě bych vás chtěl informovat, že Maria eh, Fisberger, která pracovala pro náš výbor snad 15 let, se stala administrátorkou v lidských zdrojích DG Inte, takže pro nás je to velká ztráta pro výbor i pro jeho vedení. Chtěl bych poděkovat za léta práce pro náš výbor a nejenom zde ve výboru nás podporovala, ale také na misích a tak dále. My jsme vždycky byli spole, zvyklí na tebe spoléhat v ať už se dělo cokoliv. Takže já bych chtěl poděkovat za vynikající práci, kterou pro nás Marie odváděla. Boca eh, Tak prosím, Marie. Grazie ancora, Maria. Ano, ano, Marie, ještě jednou děkujeme. Dále, paní Sidonia Fogaraši, tam je další informace která pracuje již pro náš sekretariát, eh, převezme Marinu práci. A eh, do konce roku získáme ještě novou posilu na sekretariát. Takže si to je všechno nejlepší. Další bod je schválení zápisu ze schůze konané 21. února. E, pokud nebudou připomínky do konce tohoto zasedání, budeme považovat tento zápis za schválený. No a nyní se pustíme do našeho hlavního programu a to bude bod číslo 4. Ano, děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych, abychom poděkovali našemu kolegovi Papastamkosovi a popřáli mu eh, brzké uzdravení, aby se mezi nás mohl vrátit za výbor Agri. Ano, děkuji vám, děkuji vám, Alberte. Eh, my se připojujeme k těmto přáním. Nyní bod číslo čtyři. Eh, místo předseda pan Vojčechovský tady ještě není. Takže v tom případě Eh, tak tady máme eh, hlasování o eh, bojování, boje proti finančním zájmům a i o ochraně finančních zájmů EU. Hlavní výbor je výbor pro rozpočtovou kontrolu a zpráva výboru se zmiňuje o tom, že nesrovnalostí je méně než v minulosti a také se daří eh, snáze získávat nebo lépe účinněji získávat zpět eh, prostředky, které byly vyplaceny neprávem. A opět eh, pokles je o 35 Máme zde 12 pozměňovacích návrhů a jde tady o posilování spolupráce a sdílení osvědčených postupů plus harmonizace definice podvodu. Pozměňovací návrhy kromě toho eh, žádají, aby komise měla právo pozastavit eh, měsíční platby členským zemím, pokud eh, v národním kontrolním systému chybí některý ze zásadních kontrolních prvků, anebo pokud tento kontrolní systém není dostatečně efektivní. To znamená, pokud se nedaří získávat zpět prostředky, které byly neprávem vyplaceny. Takže můžeme prosím začít s hlasováním. Máte-li? Ne, tak bez, bez karet. Takže začneme. Takže odstavec 1, kde pro? proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6, dan člověk jde pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď závěrečné hlasování. Prosím, jde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Tak, všechno v pořádku? Dobře, takže můžeme pokročit k bodu číslo 5 na našem programu. A to je Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí do roku 2020, eh, nazvaný Spokojený život v mezích naší planety. Toto stanovisko předložila paní Dačana Octavia Sadbu, která tady dnes nemůže být, ale nahradí je pan Kapula Santos, který je koordinátorem za SAD. Můžete, chcete k tomu něco říci? Já myslím, že můžeme rovnou hlasovat, pane předsedo. Je tam jenom jeden ústní pozměňovací návrh, ale ten já prezentuji v vodném okamžiku. Děkuji, Luizi.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 přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže 24 pro, proti, proti zdrželi se, přijato. 19. 19, prosím. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Hm, přijato, zdá se mi. Chcete to prověřit? Ano? Dobře. Takže 19 hlasujeme, zahajuji hlasování. I nemáš pa, osi. Apri voto. Chi apri voto? Takže hlasování je otevřeno, probíhá. No, asi to budeme muset spočítat. Takže ještě jednou, kdo je pro 19? Držte ruce nahoře. A favore. Stále ještě pro. Contro. Kdo je kontro? Nyní, kdo je proti? 19 e 17. È approvato. È approvato, 19 e 17. Schváleno, 19. 19 asi proti 17. A nyní nyní odstavec 19. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21. Moment, prosím. 22. Kdo je pro? 22. Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní poslanci návrh 19 pro, ještě jednou, pro, proti, tak je to schváleno stejnou většinou. Andiamo all'emendamento 23, Oslin. Tak 23 nyní. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Nejdříve 24 Silvestris. Kdo je pro 24 Silvestris? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 23 Hoisling, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. No, no, no, no, no. No. no. It's not adopted, it's rejected. Due, due. Dobbiamo votare il numero 2 del rapporteur. Chi ha... Pozměňovací návrh dvě zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme. Takže 28, ještě jednou jde pro, počítáme.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 Takže to bylo 10 pro, 18 proti. Takže 29, kdo je pro? Kdo je proti? Respinto 12 contro 18. Ok, respinto 18 contro... Zamítnuto 12 proti 18. Pro. Nyní 30 klas pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, 32 pro. Není proti. Zamítnuto. Třicet tři Gabriel pro proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, Ok. A favore? Pro. Dobře, a nyní proti. Ano, spočítáme, dáme vám slovo, chviličku. Schváleno. 16 hlasy proti 11. Omlouvám se, pane předsedo. Já jsem velice rád, že EPP je takto disciplinovala, ale máme tady trochu zvláštní okolnosti, nemáme elektronické hlasování. Já jsem viděl jedno zamítnuto, kdy liberálové a socialisté a zelení spolu hlasovali pro a přitom to bylo zamítnuto. Takže si myslím, že je potřeba pořádně zverat ruce, aby se to dalo řádně spočítat nebudu teď řešit minulá hlasování, ale teď je prostě potřeba, abychom všichni pořádně zvedali ruce a myslím si, že pak to bude lépe spočítatelné. Děkuji. Omlouvám se, ale nebude přes vás vidět. Come se andata Maria? Già stanno succedendo i casini. To bylo bohužel mimo mikrofon, neslyšeli jsme. OK. Emendamento, per favore, Silvestris. 35. Takže, 35, prosím. Kdo je pro? 35, kdo je pro? Pořádně zvedejte ruce, prosím. 35. Takže 9 bylo pro. Kdo je proti 35C? Zdá se, že EPP jsou trochu energičtější a tentokrát i liberálové jsou trochu energičtější než ostatní. Dobrá, takže tím to bylo zamítnuto. 20 ku 9. Teď 36. Kdo je pro? Proti? To bylo schváleno. Teď eh, pozněvací návrh 37. Kdo je pro? Pro? Pořád pro? Kdo je proti? To bylo schváleno. Teď pozněvací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? 19, 20 contro. 20 contro. Takže máme 20 proti, takže zamítnuto. Není 38, kdo je pro? Klas Reimers, 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ne, pardon, schváleno. Omlouvám se. Velká většina. Teď 39. Kestinga. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní 41. Dančila. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 42 Kestinger, kde pro? Proti? Schváleno. Nyní 5 od zpravodaje, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o 45C. Klas Reimers opět. Kdo je pro 45? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 46 Dantin, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 47 Klas Reimers. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 48 Stadler, Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní číslo 50, klas Reimers opět, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 49, Andriu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 51, kde je pro, proti, 51. Zamítnuto. Nyní 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8. Od zpravodajky. Chce Luis vystoupit k tomuto pozněvacímu návrhu? Ano, děkuji. Máme tady ústní pozněvací návrh který je následující. V podstatě cílem je o pět let zkrátit to období, v rámci kterého se má snížit plítvání potravinami. Cílem pozněvacího návrhu je, aby toto rozhodnutí bylo v souladu se zprávou autora Korony k témuž tématu. Tam bylo uvedeno datum 2025, takže navrhujeme, aby v zájmu konzistentnosti jsme i zde měli stejné datum. Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. Dobrá. Budeme tedy hlasovat o osmičce. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní nás čeká pozměňovací návrh číslo 55 Štádler. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto. Nyní 56, Silvestris pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 58, Klaas, Reimers, pro, proti, zdrželi se, přijato. 59, pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se přijato. 61 pro, Dobrá, zdá se, že nám znova spustí systém elektronického hlasování, takže si to můžeme ověřit u 61. Hlasování by mělo být zahájeno. Ano. Všichni jste odhlasovali. Takže jsme uzavřeli hlasování a bylo to zamítnuto 21 hlasy ku 15. Nyní 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se přijato. 65. Pro. Proti. Proti teď. Zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Chcete to ověřit? Ne. Dobrá, zamítnuto. Devítka od zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato. 66. Ne, Moc se omlouvám. Nyní 66 od pana Fajmona, pouze poslední část, kdo je pro. 66. Proti. Zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. 67. Andreju, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 68. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 69. Klas Reimers pro, proti, zdrželi se, přijato. 70. Pro, pro, budeme to muset spočítat. Proti, zdrželi se, myslím, že to bylo přijato. Nyní 71. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 72 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to, jedná se o pozně, pozněvací návrh 72, hlasování je zahájeno. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto 22 hlasy ku 14. Nyní pozněvací návrh 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 73. Kleisenreimers, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, Ověříme si to. 75. Zahajuje hlasování. Odhlasovali jste? Odhlasovali jste? Zavírám. Zamítnuto. A poslední, 76. Pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém textu, a to elektronicky. V pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. 32 bylo pro, 4 se zdrželi. Dobrá. Gratulujeme paní Dačeně Sarbu, byť tady dnes není. A předpokládám, že je v Rumunsku s premiérem. Takže pojďme dále. Nyní nás čeká Evropský fond pomoci nejchudším osobám. A Mark Tarabela měl tuto záležitost na starosti. Zjevně tady není slyšet. Problém. Problém je s Němčinou. Už funguje Němčina, francouzština. Vyzkoušíme to. Dobře, funguje to. Ano, takže bychom se měli podívat na stanovisko Marka Tarabely, eh, Evropský pomocný fond pro eh, nejvíce eh, ohrožené. Jde o zprávu EMPL. Máme 252 pozměňovacích návrhů, které byly také předloženy. Aby toto hlasování bylo poněkud eh, lepší, eh, je eh, nutné se podívat na zprávu Marku. Chceš se k tomu ještě vyjádřit? Jen stručně děkuji sekretariátu především za to, že to hlasování bylo odloženo o týden a také jsme mohli dosáhnout určitých kompromisů. Ty kompromisy jsou částečné a mohou také nahradit některé pozměňovací návrhy a chceme tak vyslat jasný signál eh, výboru EMPL a přitom nechceme ohrozit tento fond, který je eh, možná poněkud eh, těžký do budoucnosti, ale měl by být více užitečný pro osoby, které potřebují tuto pomoc. Takže děkuji vám za vynikající spolupráci ze strany politických skupin. Všechny pozměňovací návrhy ani nemohly být eh, přeloženy do všech jazyků, ale doufám, že náš signál bude zcela jasný. Děkuji, Marku. Já bych řekl, že eh, budeme hlasovat eh, zvednutím paže, ale zařízení také funguje, takže jej můžeme používat rovněž. Hlasování je velmi obtížné a důležité. Začneme číslem 63. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 65 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl, že je to přijato. Dále pozměňující návrh 7 Šestka odpadá, takže sedm. Kdo je pro? Proti? Prosím, dejme pozor. Kdo je pro? Pro sedmičku. Dobrá. Kdo je proti? 11 ku 16, ještě to ověříme. Takže ověřujeme hlasování o sedmičce a hlasujeme elektronicky. Zajím hlasování. Prosím, hlasujte. Prosím o vaše hlasy. Končím hlasování. Přijato. 17 ku 16. A nyní eh, hlasujeme zase zvednutím paže 67 pro, proti. Zdrželi se. Přijato, myslím. 69, eh, nebo ještě okamžik. To bylo staženo, 70. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72. Ne. 73. Takže pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Dále 83 pro. 83 pro. Proti. Pro. Takže nyní proti. 83. Zamítnuto. 84 pro. 84 pro. Všichni proti, ano, zamítnuto. 85 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 87 bové pro, Proti? Drželi se? Zamítnuto. 88, teda byla pro? Proti? Drželi se? Přijato. 89, Dančela pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 91, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 92, pro? proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, pro pozor, kdo je pro? Tak v pořádku, proti? Takže ověříme 94 elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Prosím o vaše hlasy. Hlasovali prosím všichni. Přijato. 19 ku 16. Kompromis 2. Hlasujeme zvednutím paže. Pro, proti, zdrželi se přijato. 95 bové pro. Proti. Zamítnuto. To ještě ověříme. Takže ověřujeme 95 elektronicky. Zahajuji hlasování. Prosím, aby všichni hlasovali. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 ku 17. 97. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto tři. Pro, pro, sto tři pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. A nyní 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto devět. Nikolesku pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro. A prosím pozor, proti. Zamítnuto. 113 pro. Prosím, zvedejte paži, abychom to mohli dobře spočítat. Stále jsme u 113, McGuinness. Proti? Přijato. 115 pro. Proti. 115, kdo je proti? Musíme to ověřit elektronicky. Takže elektronicky hlasujeme o 115, zahojí hlasování. Hlasovali jste prosím všichni o 115, končím hlasování. Schváleno 18 ku 17. A nyní 116 bové. Kdo je pro? Proti? To musíme ještě ověřit 116. Elektronicky hlasujeme o 116. Končím hlasování. Zamítnuto. 117, kdo je pro? Prosím, zvedněte paže. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 119. Pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 120 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 121 pro. 121. Kdo je pro? Proti. To je to stejné. Já bych řekl, že je to schváleno, ale ověříme to. 121 hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste, prosím, všichni. Schváleno. A nyní 122. Zvedáme paže. Kde pro? Kdo je proti? Ano, nebylo to eh, jasné, takže to musíme ještě ověřit elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. Přijato. 18 k 17. 123 s vednutím paže, kde pro? Sto dvacet tři. takže elektronicky. Já jsem chtěl, pane předsedo, ještě navrhnout, hned když uvidíte, že SND a EPP nesouhlasí, tak můžete udělat rovnou elektronické ověření, abychom nestráceli čas. Dobře, souhlasím s tím, co navrhuje zpravodaj. Prosím, pana Tarabelu a také stínového zpravodaje SD. Eh, Des? V pořádku, je to v pořádku? Nikoliv. Je tady eh, jenom trošku schovaný. Dobře, budu se na vás dívat. Takže 123, hlasujeme o 123. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Přijato. 18 ku 16. 124. Pro. Elektronicky ověříme 124. Hlasovali jste prosím všichni o 124. Končím hlasování. Přijato. 125. Kdo je pro? Elektronicky ověříme 125. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte o 125. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 126. Pro. Zvednutím paže. Elektronicky to odhlasujeme. Zahajuji hlasování. 126. Končím hlasování. Zamítnuto. 127 pro. A nyní zase zvedejte paže. Pro. Elektronicky to ověříme. Dobře, 127. Prosím, elektronicky hlasujme. Skončili jste hlasování. Zamítnuto. Stejný počet hlasů. 128 pro, 128 proti, drželi se, přijato. Není to přijato? Dobře, 130, 130. Elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Přijato. 132. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 133. Pro? 133. Elektronicky to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 134. Nikolesku, kdo je pro? 134. Elektronické hlasování. Končím hlasování. 134 je přijato. 135. Kdo je pro? Pan Sikierský, díváme se na vás, 135. Proti. Elektronické ověření, takže elektronicky to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 136. Pro. Kdo je pro? Elektronicky to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Zamítnuto. 137 pro. Ověřujeme elektronicky 137. Končím hlasování. 137. Zamítnuto. 138 pro. 138, kdo je pro? Prosím, zvedejte paže. Elektronicky ověříme 138. Prosím o pozornost. Hlasujeme 138 až 144 včetně elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni? Takže přijato od 138 do 144 a nyní 145 pro. Zahajuji hlasování. Tři návrhy Nikolesku on blok. Souhlasíte nebo ne? Dobře, takže 145 nejdříve. Hlasujme. Končím hlasování. Přijato. 146. Zahuji hlasování. Marky proti? 146. Přijato. A nyní 147. Zahajuji hlasování 147. Končím hlasování. Návrh je přijat. 148. Zahajuji hlasování. 148. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Přijato. 149. Zahajuji hlasování o 149. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto padesát jedna, zahojí hlasování. Sto padesát jedna. Končím hlasování. Schváleno. A nyní 152. Kdo je pro? Zahajuji hlasování o 152. Končím hlasování. Schváleno. 153. Marku, proti. Zahajujeme hlasování o 153. Končím hlasování. Schváleno. 154 pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 155 pro. Ne, takže odhlasujeme to. Zahajuji hlasování 155. Končím hlasování. 155 schváleno. A nyní 156. Kdo je pro? Zahajuji hlasování o 156. Končím hlasování. Zamítnuto. 157, Marku. Pro. 157. Zahajuji hlasování o 157. Končím hlasování. Schváleno. 158 Nikulesku. Všichni proti? Všichni, kdo jsou proti, nechtě zvednou paži. Takže zamítnuto. 159, kdo je pro? Marku, 159. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 161. Pro. Zahajuji hlasování. 161. Končím hlasování. Schváleno. 162 Nikulesku. Zahuji hlasování. Hlasujeme o 162. Končím hlasování. Schváleno? Ano, schváleno. 163. Pro Mark je proti, takže 163 hlasujme. takže 163 je schváleno. Mark. Pane předsedo, máme celou řadu pozměňovacích návrhů. Chceme zjednodušit postup. Já jsem pro všechny pozměňovací návrhy paní Lebrun a ostatních, ale když tam dávám mínus za svou skupinu, eh, tak se prouze obávám, že se ta záležitost vlastně ztratí. Jsme pro zjednodušení, ale velmi se obávám toho, že ten fond se vlastně jaksi úplně eh, vytratí. Chci prosit eh, politickou skupinu, abychom hlasovali pro tyto pozměňovací návrhy, abychom zjednodušili tento text. I když je zde určité riziko, a proto jsem tam dal mínus, ale přesto pro všechny tyto pozměňovací návrhu, eh, návrhy navrhuji, abychom byli pro eh, tyto návrhy Lebren, Sanchez, Schmidt, Hortef a tak dále. Ano, pochopil jsem, prosím, je to jasné. Eh, to je tedy zpráva pro SD. Budeme tedy pokračovat 164 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 4. Přijato. Sto sedmdesát pět. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Sto sedmdesát šest. Olejničak. Elektronicky to ověříme. Ověřujeme 176. Eh, končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 5, prosím, eh, paží pro, proti, zdrželi se, přijato. 182, Lebran pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka zpravodaje. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináct zpravodaje. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 Nikulesku přijato. 187 pro. To je pro? Budeme hlasovat elektronicky. 187. Končím hlasování. Zamítnuto. 188 pro, proti, drželi se, přijato. 189 daty pro. Elektronicky ohlasujeme 189. Hlasovali jste, prosím, všichni. Zamítnuto. A nyní 190 pro? Elektronicky hlasujeme. 190. Končíme hlasování. Zamítnuto. 14 z pravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Prosím okamžik strpení. No, 193. 193. 193. 193 s arbou pro drž, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 Dančila pro, proti, ne, 196 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. A nyní 15. Zpravodaje pro, proti zdrželi se, schváleno. 201. Kdo je pro? Hlasujeme o 201. Končím hlasování. Hlasujeme a je to schváleno. 202 Lebrun, kdo je pro? 202. Proti, zdrželi se schváleno. 203 pro. Proti, zdrželi se schváleno. 204 pro. Proti, zdrželi se schváleno. 205 pro. Elektronické hlasování 205. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Which one both? Sí. Ok, sono tutti le brunche, sono tutti a favore, sì. Uh, allora... Esatto. Colleghi, votiamo. Budeme hlasovat on blok od 207 až 222. Souhlasíte s tím? Souhlasí zpravodaj? Takže hlasujeme on eh, blok elektronicky. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobře. A nyní Je to v pořádku? No, it was an error. No, no, it was, it was an error. Because we are all the groups in favor, so it's... Tam nastala nějaká chyba, protože všechny skupiny by měly být pro. Takže 224, kdo je pro, proti, to musíme prověřit. 224. Tak. Dobře, končím hlasování. Schváleno. Marku, v pořádku? Pan Šikěřky? Můžeme hlasovat tam blok. Takže moment. 222 Lebrán, ne, 225, tak, už jsme hlasovali 224, takže 225 až do 262, kdo je pro, proti, zřeli se, schváleno. Takže děkuji, pane Silvestrisi. Nyní 263, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 265 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak, až eh, další jsou staženy a nyní 17. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, prověříme elektronicky. 19, prosím, pozměňovací návrh 19. Je to úvodním bodům. Takže končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro. Tak, musíme, musíme hlasovat elektronicky zájem hlasování 21. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto. 22 pro a opět eh, elektronicky 22. Končí hlasování. A je to zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, tak nic, budeme to muset elektronicky. 25, prosím. Hlasovali všichni. Skončím hlasování a je to zamítnuto. 26 pro, proti zdrželi se schváleno. 27 pro, proti zdrželi se schváleno. Jednička zpravodaj pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 Dančela pro. Ne, tak musíme elektronicky 34 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jednohlasně. 35 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 36 zdančila pro. No, opět musíme elektronicky. 36 zahájí hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Mark? Ne, ne, to byl jenom slabá chvilka. Dobře, 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 43 pro, ne, pardon, eh, elektronicky 43, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak, tady 17, no, takže 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 BV pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47, tak to musíme elektronicky, zahájí hlasování. 47. Hlasovali všichni, končím hlasování a zamítnu to. 48 pro, Hmm. Takže 48 ještě jednou pro, proti, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, pro, proti, zdrželi se schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní elektronické hlasování. V upravené podobě zahajuji hlasování. Ano a děkuji a je takže výsledkem je velká většina. Blahopřejeme, blahopřejeme Marku Tarabelové. Tak 27 pro 3 proti je výsledek. 4 se zdrželi. Tak kde máme pana Tabaždyho? Thank you. Dai, kolegy. Vážení kolegové, tak prosím dnes k poslednímu bodu teď ještě na našem programu. Nemáme mnoho času, ale máme tady spoustu práce. Bod číslo 6. tak to jsou ty tabákové výrobky a je to stanovisko pana Tabajdyho. K tomuto návrhu komise a mělo by to být směrnice směrem k harmonizaci legislativy členských zemí, pokud se týče zpracování prezentace a prodeje tabákových a podobných výrobků. Pan Tabajdy vypracoval stanovisko k tomuto tématu a požádal o výměnu názoru také z DG Samko, které nám také nejdříve uvede nás do problematiky. Takže já bych požádala paní Vimer z DG Sanko, aby si nyní vzala slovo a poté pan Tabajdy. Děkuji vám. Pane předsedo, pane zpravodaji, eh, vážení dámy a pánové poslanci, já vám děkuji za příležitost eh, pohovořit tady s vámi o směrnici k tabákovým výrobkům. Chtěla bych připomenout na úvod, že eh, parlament se opakovaně vyslovoval pro návrh komise na zpřísnění prodeje tabáku ve prospěch občanů EU. Po dlouhém procesu byl tento návrh schválen na základě mnoha konsultací a také na základě důkladného posouzení dopadů. Důvody pro revizi současné směrnice jsou zřejmé. Legislativa už je stará 12 let a neodpovídá dnešní realitě, to je dnešnímu trhu, Eh, vývoji vědy a mezinárodní situace. Na trhu se objevily nové eh, tabakové výrobky. Vypadá to jako rtěnka, chutná to jako vanilka nebo jako sladkosti a jsou to produkty, které jsou atraktivní zeměna pro mladé. Eh, také členské země se liší ve svém přístupu k těmto produktům a tím se tříští společný trh. Eh, kromě toho máme nové vědecké poznatky a to je třeba eh, v oblasti varování o hrozbách pro zdraví. Dále je třeba také zdůraznit, že Evropská unie a všechny členské země se přihlásily k v rámcové směrnici o kontrole tabáku eh, od roku 2005 platné a je naším závazkem dodržovat tamější ustanovení. Návrh se zejména zaměřuje na mladé lidi a na opatření, která jim budou bránit v zahájení spotřeby tabáku. V této souvislosti je třeba říci, že 70 kuřáků začíná kouřit, začíná kouřit před 18. rokem věku. A většina, eh, respektive nad 25 let lidé už kouřit nezačínají, pokud nezačali do té doby. Eh, je to jakési módní, co, si, co je cool, a mm, potom to vede k závislosti a zdravotním eh, potížím, jako jsou dostateční infarkty a tak dále, dýchací potíže. Každý rok odhaduje se, předčasně umírá 700 tisíc lidí v Evropské unii, eh, jakožto eh, důsledky spotřeby tabáku. To jsou úmrtí, která, kterým se zabránit a samozřejmě, že to znamená zvýšené nároky na eh, zdravotní péči a náklady. Eh, ročně se odhaduje konzervativně, že to stojí zhruba 25 miliard eur. Eh, pak jsou ještě nepřímé důsledky jako Eh, ztráty eh, produktivity a další společenská zátěž. Proto tedy komise se domnívá, že je třeba provést regulaci tak, aby lidé na první pohled viděli, že si kupují co si, co je škodlivé a vede k závislosti. Takže co komise navrhuje? Tak eh, ráda bych začala otázkou označování. Aby se lidé mohli informovaně rozhodovat. Očekáváme, předpokládáme, navrhujeme, že na přední a zadní části obalu tabákových výrobků mají být názorné obrázky plus eh, také hm, textové varování. Není možné na tabákové eh, produkty umístěvat eh, reklamní elementy, které budou Ehm, nějakým způsobem lákavé pro mladé, jako třeba balení eh, v podobě eh, rtěnky a tak dále. To asi už nebude zde dále možné. V posledních týdnech slýcháme mnoho otázek, jaká část eh, povrchu balení tabákových výrobků je regulovaná a jaká je volná. My jsme to tedy matematicky podchytili a jestliže oba povrchy sečtete dohromady, tak eh, zhruba 30 povrchu je pořád ještě volných pro členské země nebo pro eh, výrobní značky a tak dále. Na druhé straně členské země mohou jít ještě dál a pokud si chtějí, mohou nařídit úplně obyčejné eh, balíčky eh, balení. Eh, další návrh se týká složení tabáku, ingrediencí tabáku. Tabákové výrobky které mají charakteristickou vůni, třeba mentol nebo vanilka, by byly zakázány. Tyto jsou totiž atraktivní pro mladé lidi a usnadňují zahájení kouření. Dále eh, zavádějící aditiva, jako jsou eh, třeba kofein nebo vitamíny, tam také budou zakázány. Tento eh, návrh ovšem nereguluje aditiva, která jsou nezbytná pro výrobu tabákových výrobků, jako je třeba cukr, který eh, musí eh, být přidáván, který který eh, se tady ztratí během dozrávání tabáku. Eh, návrh komise nerozlišuje mezi různými druhy tabáku a nebrání také třeba chuťovému rozlišení podle značek, pokud eh, touto chutí není nějaké silné dominantní aroma. A ještě dovolte, aby se zastavila u dalších věcí v tomto návrhu. pokud se týče snůz, eh, tabáku snůz, tak tady eh, se nic eh, k tomu se staví tak, že je to adiktivní, návykové a nemá tam žádný prvek, který by tedy umožnil, aby lidé Eh, opustili kouření. Pokud se týče elektronických cigaret, to je opět novinka. Zde návrh komise navrhuje, aby produkty nad určitý eh, nad určitou hodnotu eh, nikotinu by měl vyžadovat určité tady povolení farmaceutického charakteru, což už je v podobně členských zemích. S menším obsahem Eh, nikotinu mohou produkty být běžně prodávány, ovšem s uvedením příslušného varování. Eh, to se týká také terapii pro nahrazení nikotinu a také eh, je to v zájmu bezpečnosti proti těmto výrobkům. Pokud se týče nelegálního obchodu, návrh komise předpokládá velice přísná opatření proti tomuto obchodu, včetně eh, sledování a dohledávání a eh, dalších bezpečnostních prvků přímo na těchto produktech. Eh, tato opatření ochrání občany před nelegálními produkty a prospěch z toho bude mít také legální, legální dodavatelé. V připomínkovém zařízení zazněly obavy z nelegálního obchodu a proto komise v této oblasti počítá s účinnými opatřeními, které jsou v souladu s našimi mezinárodními závazky a posledním vývojem. A nyní dopady návrhu. Objevují se návrhy, že by snad návrh, tento návrh eh, mohl být škodlivý pěstitelům tabáku nebo tabákovému průmyslu. Já chci ovšem zdůraznit, že mm, dopad eh, tohoto návrhu určitě není dramatický. Eh, je to v rozměru 2% spotřeby ročně. To je náš odhad. To znamená hodně v tom, že mm, tedy znamená to minus 2,5 milionu eh, kuřáků ročně a úspora životu a tak dále. Ovšem v žádném případě to neznamená dramatické ekonomické změny. Navíc eh, náklady pro tabákový průmysl eh, ty se vrátí zaváděním opatření proti nelegálnímu obchodování, a navíc budeme mít posílenou harmonizaci, což znamená další úspory. Pokud se týče dopadu na zaměstnanost, předpokládáme, eh, že bude pozitivní, poněvadž eh, peníze, za které si eh, lidé nekoupí, které, mm, za které si nekoupí tabákové výrobky, koupí si něco jiného a možná něco s vyšší přidanou hodnotou. Návrh komise je ambiciozní, leč vyvážený a komise se těší na další spolupráci s parlamentem, eh, tak aby tato významná legislativa byla hladce schválena. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát generálnímu ředitelství Sanko, zastoupenému paní doktorkou Vemr za prezentaci. Nejprve bude mít slovo Čába. Vy první, anebo kolegové? já. Děkuji mnohokrát. Kolegyně a kolegové, musím říci, že se jedná o velmi složitou agendu a o velmi kontroverzní návrh. V každém případě chci, pane předsedo, poděkovat za příležitost vystoupit. Jsem také, jsem také členem výboru pro životní prostředí a moc dobře si uvědomuji, jak kontroverzní tento návrh je. Je docela možné, že tady vznikne určitý rozpor mezi zemědělským výborem a výborem pro životní prostředí u této agendy. Nezapomínejme prosím na to, že naším společným cílem je zlepšit veřejné zdraví. Prostřednictvím snížení počtu kuřáků v mladé generaci. Nicméně, Evropské komisi chci sdělit, že jsem hovořil o tom, že to bude mít dopad na tisíce a tisíce zemědělců. Říkal jsem to ve výboru pro zemědělství, říkám to tady. A naší druhou prioritou po veřejném zdraví by mělo být snažit se ze všech sil o to, abychom zachovali 400 tisíc pracovních míst v zemědělství, protože to jsou často lidé, kteří žijí v chudých částech Evropy. 96% těchto konkrétních zemědělců mají velmi malé, malá hospodářství, půl hektaru až 3 hektary. A pan Papastamkos z tohoto výboru ve svém dokumentu několikrát odkázal k tomu, že neexistuje přímá úměra mezi pěstováním tabáku v Evropě a zpracovatelským průmyslem, který jak si v Evropě tabák zpracovává. Zpracovatelský průmysl používá pouze zhruba jednu pětinu všech ingrediencí, které pocházejí z Evropy. Když jsme když dokončíme práci na této směrnici, tak určitě budeme posuzováni podle toho, do jaké míry se nám podaří zachovat tato pracovní místa v zemědělství. Já se obávám, že je docela možné, že dojde k cenovým výkyvům, které povedou k tomu, že velké tabákové koncerny se přesunou z Evropy a začnou nakupovat tabák levněji ve třetích zemích. To si myslím, že je největší problém, kterému čelíme. Pane předsedo, mohu vaším prostřednictvím požádat generální ředitelství Agri Evropské komise, aby nám řekli, zdali byly vyhodnoceny dopady na ceny a na ziskovost. Jaký tento návrh bude mít dopad na budoucnost těchto 400 tisíc pracovních míst? Já si myslím, že by nebylo rozumné a slušné rozhodovat bez eh, hodnocení dopadu. Teď, co se týče kouření a mladých, tak si myslím, že je potřeba se připojit k těm, kteří se snaží bojovat proti kouření mezi mladými a snížit počet mladých kuřáků. Myslím si, že preventivní opatření v tomto návrhu bychom měli ještě posílit. já jsem navrhl vytvoření Evropského fondu pro prevenci kouření. Takovýto fond už existuje v Německu. A na základě působnosti tohoto fondu se ukázalo, že v zemi, kde se věnuje dostatečná pozornost prevenci, dochází ke snížení počtu kuřáků. Kromě toho podobné úsilí probíhá i ve Francii. Existují také snahy zabránit přístupu k tabákovým výrobkům dětem a ve Francii, v Rakousku eh, nebo v Maďarsku. Existují různé omezení věku, tedy když je mladý člověk mladší než určitý počet let, tak si nemůže koupit žádné tabákové výrobky. A přitom v tomto konkrétním návodu směrnice se o takovýchto iniciativách nehovoří. Co se týče nákupu a prodeje přes internet, tak jsem byl velmi překvapen, že není zakázáno na internetu prodávat takovéto výrobky. Já si myslím, že prodej tabákových výrobků přes internet by měl být prostě zakázán. Protože i tímto způsobem snížíme přístup mladých lidí k tabáku, což je konec konců naším hlavním cílem. A je to důležité. Kuřáci většinou začínají kouřit eh, když jim je méně než 25 let. 90% kuřáků, stávajících kuřáků, začalo kouřit v době, kdy jim ještě nebylo 25 let. A proto je potřeba se soustředovat na mladou generaci. Potom chci ještě upozornit na další důležitou otázku. V předchozí směrnici o tabáku se, odkazovalo, se neodkazovala k tabáku jako k ingredienci. A to si myslím, že bychom měli zachovat. V tuto chvíli konec konců probíhá diskuse o pilu a medu, tedy co je produkt a co je jeho složka. Tady stejně tak si myslím, že máme stejný zmatek a že je potřeba ho vyřešit, abychom se vyhli a sporům. Velmi mě také potěšilo, že je možné v procesu zpracování určitých typů tabáku používat dodatky cukru. Řekl to pan komisař Borg, jsme velice rádi, že tomu tak je. Teď, co se týče přídatných látek, tak tady souhlasím. Vanilkové, čokoládové příchuti a kaf, kofein, to jsou věci, které je potřeba v tabákových výrobcích zakázat. Totež platí pro kafein a vitamíny, protože si myslím, že to je zavádějící informace. Prostě pokud dáme na nějaký produkt, že cigareto, na nějaké cigarety, že obsahuje vitamín, vitamíny, no tak to je zavádějící informace. Myslím si, že bychom tady měli vytvořit eh, určitý pozitivní a negativní seznam a takovýto seznam jsem ve stávajícím návrhu nenašel. Co se týče mentolových cigaret, tak k tomu je potřeba se ještě věnovat. Ve výboru pro životní prostředí k tomu proběhla poměrně eh, intenzivní diskuse. Někteří jsou pro, někteří jsou proti. V tuto chvíli existují vědecké informace v tom smyslu, že mentol snižuje teplotu kouře a následně jej lidé šlukují hlouběji. Nicméně má to dopady na výrobu, protože v některých zemích, například v Polsku, jsou mentolové cigarety daleko více rozšířené než jinde. Kromě toho si myslím, že je potřeba se tady podívat na to, co probíhá ve Spojených státech a v Kanadě. V obou zemích, tedy jak ve Spojených státech, tak v Kanadě, se mentolové cigarety stále ještě prodávají. Já nejsem proto nutně, aby mentolové cigarety byly i nadále legální, jenom kladu otázku, jestli prostě to tak má být, anebo ne. A Tady to balení to v podstatě vypadalo jako rtěnka, ne jako cigarety. Tady máte mít eh, čokoládový doutník, to myslím, že zase je balení, které je celkem zavádějící. Jakékoliv takovéto balení může být dosti zavádějící a mělo by být zakázáno. A myslím si, že tento zákaz bychom v tomto výboru měli podpořit. Jednoduché krabičky bychom naopak měli podporovat. Tady máte jednoduché balení, jednoduchou krabičku, kde máme na sporu značku a všude jinde na krabičce jsou pouze zdravotní varování. Co se týče jednoduchých balení, tak ty mají podporu ve výboru pro životní prostředí a to podporu významnou a myslím si, že bychom tuto podporu měli dát i zde. Nicméně, co se týče jednoduchého balení, tak tady zhledávám určitý problém. této oblasti neexistuje příliš informací, co se týče ochrany spotřebitelů. Spotřebitelé nejsou dostatečně informováni v tom smyslu, že na té krabičce nebudeme mít, kolik tam je dechtu, kolik tam je nikotínu. Komise měla pocit, že kdyby se to tam dávalo, takže by to bylo zavádějící. ale ono si a říkají, že je těžko posoudit, která cigareta je méně zdravá. Já si myslím, že přece jenom by spotřebitelé tyto informace měli mít k dispozici. <clears throat> Teď, co se týče značek, tak si myslím, že jsou určitá témata, do kterých by se zemědělský výbor neměl pouštět. Měli bychom se hlavně soustředit na pěstování a tabáku a na zdravotní dopady, ale myslím si, že do otázky snusu elektronických cigaret a samotných obchodních značek bychom se neměli příliš pouštět. A nakonec, pokud dovolíte, tak bych ještě chtěl zmínit jeden problém. Eh, je to problém, který jsme zaznamenali před poměrně dlouhou dobou. Tento problém se týkal rozdělení aktů mezi akty v přenesené pravomoci a akty prováděcí. Mám k tomu návrh. Podívejme se na počet delegovaných aktů. Já myslím, že jich je příliš mnoho. Komise by chtěla příliš mnoho takovýchto pravomocí. Pokud aktiv přenesené pravomoci komisi dáme, tak by si Evropský parlament měl ponechat právo VETA, tak aby se k těmto otázkám, které jsou dosti důležité, mohl v budoucnosti i nadále vyjadřovat. A také chci říci Evropské komisi, že v podstatě na žádných zasedáních nezazněla jedna věc, která se týká sociálních aspektů. Existuje totiž zajímavá korelace mezi výši dosaženého vzdělání a kouřením. 45 mužů, kteří mají pouze základní vzdělání, každodenně kouří. 27 obecně Evropanů kouří. Z nich jsou 45 mu- a z nich tedy muži, kteří mají pouze základní vzdělání mají 45%, čím mají vyšší vzdělání, tím je počet kuřáků nižší. U žen je to trochu jinak. Tam to začíná u 26% a dostáváme se postupně na 22 a 18% podle toho, jestli mají absolvováno jenom základní, střední anebo vysokou školu. Když se podíváme na nové balení, tak mám pocit, že ty nejohroženější skupiny budou mít ještě méně informací o zdravotních rizicích vyplývajících z kouření. Takže závěrem, pane předsedo. Ano, je potřeba chránit zemědělce, kteří pěstují tabák, ale bylo by chybou pod rouškou ochrany těchto zemědělců chránit tabákový průmysl. Tyto dvě věci je potřeba vyrovnat, tyto dva zájmy je potřeba vyrovnat a doufám, že se nám to podaří. Děkuji. Také vám děkuji. Děkuji panu Tabajdimu a odvedl jste velký kus předběžné práce a dospěl k závěrům, se kterými souhlasíme. Chce vystoupit řada z kolegů a kolegyní. Nejprve pan Skota, pan pan Bove. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně a kolegové. I já bych rád potvrdil, že je potřeba, aby se tento výbor touto problematikou zabýval a že je potřeba, abychom zohlednili veškerou práci, která už na této agentě byla učiněna. Je potřeba snižovat počet závislých na tabáku a na cigaretách. Na druhou stranu je ale potřeba zvolit opatrný postup. Pokud to bude příliš prudké a rychlé, tak se na to objeví protireakce. Možná, že když prostě jenom po lidech, když lidem budete říkat, aby přestali kouřit, takže to bude mít lepší dopad, než když tam budete mít ty příšerné obrázky. Teď, co se týče elektronických cigaret, ty jsou zmíněny v článku 18 jako produkty, které obsahují nikotin. Nicméně, v článku 18 nemáme dostatek ustanovení, které umožní jejich řádný prodej a reklamu. Z toho důvodu si myslím, že bychom měli rozšířit pravidla v rámci tohoto článku. Elektronické cigarety jsou neočekávaným úspěchem a otázka je, jak vlastně k ním přistupovat. Máme k ním přistupovat pouze jako k alternativě k běžným cigaretám? A nebo naopak eh, musíme mít obavu, že to zvýší atraktivitu kouření. Co se týče nikotinové koncentrace, tak to si myslím, že je informace, která může být pro spotřebitele spíše zavádějící. Co se týče Prahu pro obsah nikotinu, to je v pořádku, ale na druhou stranu si myslím, že je potřeba tyto elektronické cigarety nějak klasifikovat. Myslím si, že by měly být klasifikovány jako farmaceutická látka a komise by si měla zadat více výzkumu k tomu, jak tyto produkty fungují a jaké jsou v nich přísady. A potom se můžeme rozhodnout, jak by se měly správně prodávat. Je potřeba se také zabývat eh, možným nebezpečím vyplývajícím z jejich fungování. také je potřeba se postarat o to, že ta jejich náplň nebude toxická. Zatím je dosti těžké odhadnout dopady na zdraví, především v některých případech. Třeba v Brazílii zakázali prozatím elektronické cigarety, jelikož nemají dosti informací o tom, jak jsou bezpečné. V Itálii se nesmí prodávat pouze mladistvím mladším než 16 let. Kromě toho je také potřeba vzít v úvahu daňové dopady, protože je docela možné, že elektronických cigaret bude stále více, že budou nahrazovat klasické cigarety a potom, co uděláme ze ztrátou daňových příjmů státu. Závěrem tedy, pane předsedo, mám-li přijmout řádnou právní úpravu prodeje cigaret, tak určitě bude potřeba změnit pravidla, která se týkají používání těchto produktů. Pokud dovolíte, tak ještě řeknu, že v řadě míst lidé kouří elektronické cigarety – vevnitř. A nikdo, kdyby já chtěl elektronickou cigaretu kouřit tady, tak mi to nikdo nemůže zakázat, protože nekouřím cigaretu, ale prostě používám elektronické zařízení. Tak jako každé jiné. Ale přesto si myslím, že je to potřeba nějak upravit, řekněme třeba nějakým kodexem. Myslím si, že by to bylo celkem jednoduché a, a je potřeba to udělat. Děkuji mnohokrát a poprosím, abyste dodržovali řečnickou lhůtu, protože hnedka potom, jak víte, máme důležité zasedání koordinátorů. Máme tady všechny stínové zpravodaje pro a, reformu společné zemědělské politiky, takže nemůžeme předbíhat. Pan Bove. Oui, je crois que ano, já se domnívám, že tato debata překračuje eh, ten rámec určitých úprav a pravidel. Všichni jsme věděli, že již na začátku, když se začalo eh, na těchto studiích od roku 2009, takže eh, dojde k mnohým záležitostem, ale neviděli jsme, že bude také odvolán příslušný komisář. Někteří se domnívají, že to není nezávislé eh, na eh, mnoha snahách daných eh, společnostech tedy, že se tyto společnosti budou eh, snažit eh, zastavit eh, projednávání této záležitosti do konce volebního období. A já proto tedy právě tvrdím, že tento text musí být schválen až do ukončení našeho období. Jsem přesvědčen o tom, že průmyslové tabákové skupiny a podniky budou dělat všechno, aby Eh, zamezili od souhlasení eh, této směrnice a my si musíme snažit eh, o opak. Tolik za prvé. Za druhé, tyto dnešní tabákoví výrobci vymysleli elektronické cigarety a ty tyto podniky jsou spojeny do společnosti Estok, která má za cíl zcela jasně prodávat podobné výrobky, které neodpovídají tedy těm klasickým definicím tabákového výrobku. Ehm, musíme na to dát pozor, protože toto je eh, veliká pasta a eh, já sám jsem kuřák, eh, takže vím, o čem hovořím. Vím, jakou roli, jakou roli mají tyto eh, společnosti a výrobci. Oni chtějí prostě vydělávat čím dál tím více je nutné také říci, že balíček cigaret eh, stojí 5 centimů euro eh, z výroby a dovedete si jistě představit, jaké obnosy to představuje, i když nebudeme počítat daně. To je tady za prvé. A musíme také posílit boj proti eh, podvodům a padělkům. Eh, my víme, že Eh, i Olaf proti tomu bojuje, ale mně se to zdá dost směšné. Vypadá to, jako kdyby Al Capone bojoval proti prohibici. Prostě to nefunguje. Je to tedy podobné eh, v tomto boji nemá jí co dělat příslušné eh, firmy jednáli se o tabák z jednotlivých výrobních podniků a nebo ne, to je prostě zcela jedno. Ale v tom boji proti eh, pašování a podvodům eh, se nesmí hovořit o cigaretovém průmyslu. Za třetí je také nezbytné, tak jak komise již řekla, je nutné posílit eh, pravidla eh, rámcové dohody eh, Světové organizace pro zdraví. A měli bychom v těchto pravidlech však také posílit ta pravidla, o kterých jednáme zde v Evropském parlamentu. A jde tedy o e, rizika propojená s nedostatečnou transparentností de, debat. Jde o e, pravidlo 531 e, dohody ve Mezinárodní nebo Světové organizace pro zdraví. To je celé jednoznačně zásadní záležitost. Je zde nedostatečná transparentnost. A přitom všichni eh, se na vás obrací. Eh, pokud eh, tedy nepodáte jasnou zprávu o vaší činnosti v této souvislosti, pak vlastně nedodržujete toto pravidlo Světové organizace zdraví. Minulý týden jsem také ukázal a prokázal zcela jasně díky nahrávce, že podniky a výrobci v záležitosti Deli lhali veřejnosti. Jde o prosazování SNUS a v záležitosti komisaře Dali bylo řečeno, že eh, došlo k určitému prohřešku komisaře na schůzce na dohodě, kde tento komisař vůbec nebyl. A eh, nahrávka, která byla použita eh, z této schůzky, vedla k tomu, že komisaře Dali byl doveden k demisi. Já si nejsem jist, že Olaf eh, se na to přesně díval a musíme žádat větší transparentnost, protože tato situace je neodřetelná. Eh, Korea a potom paní Klas. Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych chtěla udělat několik poznámek k návrhu směrnice. Již bylo řečeno, že tato směrnice nemá nic společného s pěstováním tabáku, ale nepřímé dopady by mohly vést ke velkým změnám právě eh, ve eh, výrobě oblasti eh, ve Španělsku, Itálii, Bulharsku i jinde. Mohlo by to mít tedy přímý dopad také na výrobce. Již bylo řečeno, že se jedná především o rodinné podniky, které nemají silnou eh, mechanizaci a komise by měla zohlednit to, že eh, tento mizející tabákový průmysl v Evropě eh, je důsledkem evropské politiky, ale přitom to nesnižuje nijak počet kuřáků. Evropská unie vyrábí pouze 4 tabáku, všechen ostatní tabák je dovážen. Pokud tedy zmizí tento, toto pěstování tabáku, pak by to jistě vedlo k problémům například v oblasti Extremadury ve Španělsku, kde 25 zemědělské výroby se soustředí na tabák. Zde by došlo ke ztrátě mnoha pracovních příležitostí činnosti eh, v malých a středních podnicích, jak těch, které pěstují, tak i zpracovávají tento eh, produkt. Kromě toho komise ve svém návrhu napsala něco, co není celá pravda. A nevíme, zda to je k dobru evropského spotřebitele, eh, protože je přeci eh, možné využít pašovaný eh, materiál. My podporujeme úmysl komise bojovat proti nelegálnímu obchodování s tabákem ale toto nasměrování není v pořádku. Zákazy, které by byly eh, dány, by vedly k tomu, eh, že by se ještě více eh, pašovalo. V Polsku máme 30 tabáku, který je vyráběna také v Bulharsku na 40 výroby by mohlo se ztratit kvůli tomu, že více tabáku by bylo eh, pašováno problematika s pot spotřeby je jasná, je to škodlivé, ale my bychom měli podporovat pěstování tabáku a e, nejenom ochrana zájmů zemědělců je v našem zájmu. Vždy je však nutné vycházet z vědeckých údajů a je nutné takové postupovat přiměřeně. Upozorňuji na to, že tato směrnice, jak již jsem řekla, není přímo spojena s otázkou pěstování pěstování eh, tabáku, ale přesto vzbuzuje eh, určitou obavu to, že eh, komise zde prosazuje delegované právní akty, především také v souvislosti s aditivy a i to by vedlo k dalšímu znepokojení. Komise má samozřejmě právo do budoucna stanovovat a snižovat limity nikotinu. To by však mohlo mít vliv na primární výrobu. Zde bych chtěla se zeptat komise, zda střednědobě či dlouhodobě chce využít těchto možností a zda má k dispozici také vědecké údaje. Paní Klás. Kolegyně, kolegové, já chci navázat na to, co řekli předřečníci o přiměřenosti. Co je přiměřené? My hovoříme o legálním produktu, který se legálně nachází na trhu a mm, my se zde snažíme zavádět omezením. To, že kouření je nezdravé, to tady periodicky debatujeme v Evropském parlamentu. Tu a tam se pokusíme mm, to nějak ovlivnit a nyní pokračujeme eh, v dalších krocích. Ovšem, jestli pomůže prostý zákaz, tak to celkem o tom pochybuji. Já si myslím, že mládež právě to, co je přísně zakázáno, vnímá jako zvláště přitažlivé. No, eh, samozřejmě Eh, je třeba se trošku více pobavit o tom, jak dosáhnout lepší ochrany zdraví. Já jsem si prohlédla ty návrhy balíčku, eh, ať už jsou bez jakékoliv grafiky nebo eh, něco jiného. A já se ptám, jestli je skutečně úlohou Evropské komise, aby rozhodla o podobě balíčku cigaret. My zde máme tabakový průmysl, Eh, který hodně investuje do toho, jak by měl vypadat balení a proč by nyní toto za ně mělo přebírat komise a proč eh, vlastně bere výrobcům možnost eh, diferencovat se tím, že si určí podobu svého produktu. To nevím, jestli je dobře, my bychom asi měli toto ještě jednou zvážit a také to, jak je možné tedy provést to odlišení. E, pokud bych mohla něco e, připomnět kolegům, jestliže nemohu nic rozlišit, jestliže e, všechny cigarety budou vypadat stejně, chutnat stejně, budou baleny stejně, tak jak taky vyberu cigaretu, která je vyrobená na evropském trhu. Myslím, že i na to je třeba pamatovat. No a e, konec konců také, pokud se týče e, těch e, nákladů, my tedy víme, my tedy víme, jaké, kolik stojí výroba cigarety, ale taky by se mohlo stát, že prostě by potom ta výroba byla daleko dražší. Či já bych skutečně prosila, abychom tady měli na mysli přiměřenost a opravdu bych se ptala na ptala komise, zda existují čísla, existují výpočty, eh, pokud se týče ztrát na pracovních místech, třeba pokud se týče balení a designu. Či to mě zajímalo, jak to tady bude a opravdu si myslím, že není úkolem politiky nebo Evropské komise, aby vytvořila jednotnou cigaretovou krabičku pro všechny. Děkuji vám. Ano, děkuji vám, eh, paní Krasovaný, pan Sekierský a poté pan Silvestry. Jenom stručně, dámy a pánové, protože je málo času. Já se připojuji k panu Tabajdimu a jeho rozhodnému přístupu, eh, který se snaží eh, sladit inter zájmy obou stran. To je za prvé. Za druhé, otázka eh, tedy eh, produkce a dalších, eh, dalších důsledků, které, ke kterým dojde. Čili je třeba k tomu přistupovat uvážlivěji. Já myslím, že my už máme určitou analýzu, která se týká také emisí CO2, čili já bych skutečně prosil o racionální přístup, Eh, trošku postupně a myslím, že návrhy komise podle mého zacházejí příliš daleko. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan Silvestric a pak pan Dones. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, prosím mikrofon pro pana Silvestrise. Slyšíte mě nyní? Ano, děkuji vám, pane předsedo. I mě eh, velice zaskočil přístup eh, prezentovaný ve směrnici. O co vlastně jde komisi? Eh, o zmenšení atraktivity tabákových výrobků? Pokud by tabákové výrobky byly tedy méně atraktivní, tak eh, tady jde v podstatě o to, aby eh, se zmenšily škody na veřejném zdraví. Myslím, že to tak má být. Eh, jinak já si myslím, že tyto návrhy podle mě budou mít efekt přesně opačný, poněvadž pokud budeme mít balíček jednotný bez označení a, a když tedy eh, zakážeme určité výrobky jako ty eh, tenké cigarety nebo mentolové a tak dále, to vlastně zakazujeme eh, velkou část trhu. No a pokud tam budeme mít jednotné balení a nebude možné odlišit jednotlivé značky a jenom tedy ceny, tak, tak to potom může znamenat, že sice eh, ceny poklesnou, ale zroste spotřeba, čili eh, možná, že eh, eliminujete, já nevím, 30% trhu, možná v některých zemích i více, a to znamená, že pozbudíte nelegální produkci. No a pokud bude se veškerá, veškerá konkurence odehrávat pouze přes cenu, no tak to vede, povede poklesu cen a ke zvýšené spotřebě. Čili já si skutečně myslím, že ten eh, výsledek opravdu bude jiný, eh, než komise zamýšlí. Myslím, že budeme mít více pašovaných cigaret s větší, větší spotřebu a větší nelegální trh ta logika k tomto přístupu, jak říká pan je náš zpravodaj, ta eh, logika ještě atraktivnění, ještě většího zatraktivnění pro mladé lidi, čili eh, když tam budou takové ty výrazné obrázky, jako poškozujete sebe a všechny kolem a způsobujete si, eh, způsobujete si eh, rakovinu, eh, tak já si myslím, že to bude ještě přitažlivější zakázaný požitek. Hovoří se tady hodně o, o mladých lidech, eh, nedospělých mladých lidech, kteří chtějí porušovat pravidla a jít do extrému a tak dále. Já myslím, že komise možná skutečně chce udělat co si pro zdraví mladé generace, ale já se obávám, že ten výsledek může být úplně obrácený, že prostě slimky a mentolky mm, eh, de facto zmizí z trhu, soutěžit se bude jedině cenou, což znamená, až ceny asi poklesnou a cigarety budou ještě atraktivnější pro, pro mladé. Pokud chcete zakázat kouření, tak eh, já si myslím, že eh, prostě jenom ta standardizace standardizace balíčku do jednotné podoby, to já nevím, jestli skutečně pomůže posílení z evropské soudržnosti. Mm, nevím, jestli Eh, jestliže by eh, eh, komise to mm, myslela vážně, tak já nevím, snad by to měli zákaz pro všechny pod 25 let, já, já nevím. Já si myslím, že mm, efekty toho, co se zde navrhují, budou asi spíše obrácené. bychom se měli podívat, jaká je deklarovaná, eh, deklarovaný cíl eh, této kampaně, já si myslím, že pokud budeme chtít eh, eh, snížit spotřebu tabákových výrobků a eh, stížit a znepohodlnit jejich dostupnost, tak já si myslím, že v podstatě lidé, lidé kouří, protože prostě chtějí. Dneska, dneska už třeba nemůžou kouřit na letištích, což znamená, že že nebudou moci kouřit několik hodin a tak to v podstatě zase budou to nějak obcházet, já nevím, na záchodech nebo tak nějak. Já si myslím, že třeba na veřejnosti eh, zase taková velká škoda eh, nevzniká. otázce eh, kouření a eh, způsobování rakoviny plic. A tady se říká způsobuje, jako kdyby to bylo eh, řečeno se stoprocentní jistotou. Já mám v příbuzenství pravičku, která zemřela v 92 letech a kouřila celý život. Já, já, já, já opravdu nevím, že ona skutečně kouřila denně dvě krabičky cigaret. Pan, pan Danelis, děkuji vám, pane předsedo udělat něco pro veřejné zdraví, to je skutečně eh, eh, priorita. My nehovoříme o zákazu kuřáckých výrobků, ale spíš, eh, aby se ne, nepoužívali na veřejnosti. Já myslím, že tady je třeba, abychom jasně rozlišovali mezi aromatickými příměsemi, které eh, zatraktivňují cigarety pro mladé a mezi těmi ingrediencemi, které jsou eh, nezbytné, aby se evropský tabák dal vůbec prodávat. Z hlediska tohoto výboru je třeba, aby toto rozlišení bylo zachováno, jinak Eh, je celkem nevyhnutelné to, že evropský tabák eh, bude vytlačen z trhu a bude vytlačen do vozy. A to samozřejmě eh, bude katastrofa pro půl milionu výrobců, tedy evropských výrobců tabáku. A také nezapomínejme, že jsou to zemědělci, eh, kteří obdělávají půdu, na které naroste nic jiného. Čili pokud to takto eh, prosadíme, bude to pro ně velmi těžké, bude to mít velké dopady. Dále otázka nediskriminace mezi eh, různými typy tabáku a jednotného jednotné obyčejné krabičky. Já si opravdu nemyslím, proč se komise domnívá, že toto bude mít nějaký efekt. Každopádně obyčejné krabičky bez označení mají eh, sebou tedy nesou spoustu potíží a myslím si, že tím tedy bereme motivaci výrobcům, aby pro své výrobky něco dělali, aby zlepšovali jejich kvalitu, tak aby byly méně škodlivé. Ještě by mě zajímalo, eh, jak vlastně, co je za tím uvažováním, jak tedy komise došla k tomu závěru, že zákaz eh, slim cigaret eh, nějak prospěje veřejnému zdraví. To mě skutečně zajímalo, jak k tomu eh, myšlenkově eh, komise dospěla. Ano, děkuji. Eh, já ještě dám slovo na závěr DG Sanko na několik málo minut a pak ještě panu Tabajdiu. Takže prosím, zástupkyni komise. Děkuji vám. Já se pokusím odpovědět na většinu otázek. Hovořilo se zde o věkových eh, mezích a že tedy eh, směrnice by se měla opírat o eh, věkové hranice, ale já si obávám, že článek 114 smlouvy neumožňuje Evropské unii regulaci podle věkových limitů. Několikrát zde zazněla problematika diferenciace produktů a bylo řečeno, že tato diferenciace, tato odlišení už nebude možné. My se domníváme, že tomu tak není. Za prvé, návrh komise není o neoznačených obyčejných krabičkách a také eh, my neeliminujeme všechny ingredience, případně všechny příchutě tabákových výrobků. Z tohoto důvodu se domníváme, že tabákoví producenti budou mít ještě dostatečný prostor na to, aby odlišili a diferencovali produkty na trhu a spotřebitelé se budou muset vybírat nejen podle ceny. Pokud se týče eh, zrušení těch úroveň TNCO, tak eh, o tom se debatovalo na vědeckých fórech eh, v minulém roce a bylo, tedy ukázalo se, že pokud tam bude eh, třeba 8 mg to místo 10, když si vyberou tady ten 8 gramový výrobek, 8 mg, jestli je 10 mg, tak, eh, tak eh, tady komise navrhuje, aby místo vedení TNCO tam bylo nějaké kvalitativní varování. Pokud se týče delegovaných aktů, jak někteří řekli, navrhované akty jsou vázány na přísné podmínky a přísné spouštěcí mechanismy, které eh, komise musí využít a skutečně budou využity proto, aby se zohlednily nové vědecké poznatky, což znamená, že souhlasíme eh, s těmi, kteří hovoří o eh, vědeckých poznacích. Eh, ano, my chceme být vždy na špici vědeckého pokroku a promítat ho do legislativy. To znamená, že na to potřebujeme určitý počet delegovaných aktů. Pokud se týče výpočtu dopadu na zaměstnanost, ano, to byl důležitý faktor v našem posouzení dopadu a Samozřejmě kdokoliv má zájem, nechť si tento dokument prostuduje. My jsme eh, odhadovali ztrátu pěti tisíc pracovních míst během pěti let v celé EU, ovšem proti tomu stojí vznik nových 8 tisíc pracovních míst v EU. Eh, my jsme tento výpočet eh, také eh, vztahovaly nejenom na eh, výrobce tabáku, ale také na navazující eh, ekonomická odvětví. Dále, když se podíváte na slim cigarety, na prodeje za poslední pět let, tak došlo k nárůstu prodeje o 50%, přičemž spotřeba celkově klesá. To znamená, že ty slim cigarety eh, mimořádně rostou a my se domníváme, že je to z toho důvodu, že eh, spotřebitelé se mylně domnívají, eh, že jsou méně škodlivé tyto cigarety pro zdraví. To je všechno. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji. A nyní na závěr pan kolega Tabaždy. Prosím. Děkuji. Tak především bych chtěl navrhnout, že bychom se měli také dotázat DG Agri, poněvadž já jsem pořád ještě nic neslyšel o posouzení dopadů na farmáře Čili jak dopadne přímo na zemědělce tato, tato legislativa. Já už se tím zabývám delší dobu, ale žádný takový, žádné takové posouzení dopadu jsem ještě do roky nedostalo. Takže prosím, DG Agri a komise, zeptejme se. Eh, tady se prostě říká, že v celém tom eh, výrobním řetězci se ztratí pět tisíc pracovních míst. Dobře, ale my pořád nevíme, jak to dopadne na zemědělce. Také e, jsme se nedozvěděli nic o nelegálním obchodu s tabákovými výrobky. Žádné detaily, žádné podrobnosti. Nemáme žádné konkrétní e, údaje o tom, jakým způsobem by se mělo dosáhnout e, omezení legálního obchodování. Eh, já souhlasím s paní Klás, eh, která říká, že pokud by tam bychom měli mít obyčejné neoznačené produkty, tak prostě je třeba říct eh, přesně, jak by to mělo vypadat. To je mimořádně důležité. Je to klíčový problém pro zdraví spotřebitelů. Proto tedy navrhuji, abychom měli mít tedy ten eh, eh, systém eh, škodlivý, velmi škodlivý, mimořádně škodlivý. Prostě takové to, takové to odlišení, aby spotřebitelé snadno poznali míru nebezpečnosti. Spiros a další kolegové řekli, že je tady problém, jak si potom budou Eh, spotřebitele vybírat. Samozřejmě, že všechny tabákové výrobky jsou škodlivé, ale ne stejně škodlivé. Podle současné legislativy tady nemáme žádné řešení tohoto problému, což je zdravotní problém, eh, a tak toto zdůrazňuje si DG Sanko. Pokud se týče ochrany spotřebitelů a zdraví spotřebitelů, Eh, prostě je třeba uvažovat o tom, jak poskytovat důvěryhodné informace. Náš výbor souhlasí s tím, že je třeba rozlišovat mezi pěstiteli tabáku a eh, dalšími firmami v tabákovém průmyslu, které jedou na, eh, na zisk. dá se říci, že velké produk- eh, tobákové, velcí tabákoví producenti v podstatě nemají nějaké morální zábrany. Mimo dalších opatření bychom v této směrnici měli mít eh, kompletní, kompletní zákaz dalších výrobků, jako je třeba, podívejte se, tady je, eh, tady mám žvíkačku v podobě cigarety a já myslím, že bychom měli zakázat všechny produkty, které by eh, mohly eh, malé děti tak nějak přilákat, navyka, navykat na kouření i bez kouření. Já myslím, že něco takového opravdu nemůžeme v Evropě prodávat. Takže já v příštím týdnu snad to stanovisko dokončím a děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Tím Končím zasedání našeho výboru, mnohokrát vám děkuji. Další zasedání proběhne 24. 25. dubna. A pokud se neuvidíme do té doby, tak, vás, tak vám přeji a šťastné Velikonoce. Na pár minut si uděláme přestávku a potom budeme mít zasedání koordinátorů a stínových zpravodajů. Thank you.